kedves kollégák folytatjuk az ülésünket elsőként egy bejelentéssel. vážení kolegové můžeme tedy začít naši schůzi nejdříve bych měla oznámení zápis ze včerejší schůze a veškeré